Jak bylo na začátku rozpravy již uvedeno, Tak bohužel náš pan kolega Jens Nilsson příliš brzo zemřel dnes dopoledne ve Švédsku po krátké nemoci poprvé byl zvolen do Evropského parlamentu v roce 2011 a v roce 2014 byl zvolen znovu eh, za švédskou sociálně demokratickou stranu. Byl členem frakce SAD, výborem pro dopravu, výboru pro regionální záležitosti a také delegace pro vztahy s Běloruskem. Pan kolega Nielsen vždy vykonával svou politickou činnost s upřímným zájmem a entuziasmem a byl nesmírně pracovnitý. Zasazoval se o sociální ekonomiku, věřil ve své ideály. Eh, byl to pro něj celoživotní boj ve jménu nás všech eh, se chci obrátit na jeho eh, rodinu, na jeho manželku a dceru, i jeho přátelé, frakci SAD, na všechny, kteří ho znali a kteří si ho vážili. Chci vás požádat o společnou minutu ticha v připomínce Jenseňovské. Pan kolega Rodriguez, prosím. Paní kolegyně Rodriguez, děkuji vám, pane předsedo. Beru si slovo za frakci SAD. Jejich členem byl pan poslanec Nielsen. Dovolte mi jenom několik málo slov. Chci poděkovat všem poslancům Evropského parlamentu za uctění jeho památky a za minutu ticha. A my, jakožto frakce SAD, si ho chceme připomínat jako velice eh, otevřeného člověka, který se velice angažoval pro evropský projekt a jako člověka, který opravdu měl dobré vztahy se všemi obyčejnými lidmi a byl významný aktér v oblasti sociální ekonomiky napříč Evropou. Kolego Nilsone, takto si tě budeme vždy připomínat a budeme si připomínat tvé přátelství, za které velice děkujeme. Honorable Fox, prego. pane předsedající Minulý týden v Salisbury eh, v mém volebním okrsku mm, byl muž a jeho dcera otráveni eh, vojenským nervovým eh, plynem. Policejní úředník, který přišel na scénu činu, byl také otráven. Včera britská premiérka oznámila, že bylo pravděpodobné, že ruská strana je zodpovědná za tento čin. Buď přímo pokusem o vraždu, anebo tím, že umožnil, aby tato smrtelná látka pronikla Eh, a dostala se do rukou jiných. Dnes očekáváme eh, vysvětlení z Moskvy. Eh, toto musí být mm, alarm pro nás všechny. My, pro nás na západě, my jsme tady zkoušeni. Anexe Krymu, kybernetické útoky v Estonsku a používání chemických přípravků v Salisbury. Objevuje se tady nová situace. Musíme jednotně a semknutě jednat. Děkuji. l'applauso della plenaria non ha bisogno di ulteriori Potlesk z pléna, myslím, nemusí být dále komentován. Děkuji, pane předsedo. Máme tady pravidla, která se týkají chování poslanců v tomto parlamentu. Ehm, dnes ráno při diskuzi o vztazích ehm, mezi Evropskou unii a eh, Velkou Británií. Ehm, poslanec tohoto eh, parlamentu, pan Ellen Smith se Skotska, eh, právě použil retoriku, kdy kritizoval Brexit, stejně jako já, ale použil jednoho výrazu v těchto kritických slovech. A já si myslím, že vy jako předseda této, tohoto parlamentu by měl se na to podívat jako na něco, co by si zasloužilo omluvu. Nazval ti, kteří šli do Brexitu jako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 Scheister. Scheister se, se odvozuje od slova německého, to je někdo, kdo kálí, ale zároveň je to velice eh, nehezké slovo pro ty, kteří mají židovské předky nebo nějaké židovské vztahy v, v našich rodinách jako já. Scheister, to je něco, co znamená kritiku eh, židů, eh, znamená to, že jsou nečestní a že si nezaslouží respektu. Myslím si, že pan Smith možná nechtěl úmyslně použít tohoto výrazu v tomto kontextu, ale teď, když se podíváme na tento silný výraz, myslím si, že by to stálo za omluvu a myslím si, že by to mělo, mělo vzejít z něho samotného. Honorable Smith, voleva dire qualcosa? Pane Smithe, Smith, chtěl byste k tomu něco říct? I certainly would, President. Pane předsedo, asi ano. Ehm, ano, ehm, jde o definici šajsta eh, eh, v anglickém eh, slovníku kolis. Šajsta plurálu, šajstes v tomto slovníku. Když to je odkaz k eh, člověku, který eh, je eh, politik, když se toho výrazu použijete, tak to znamená, že je nemorální a neupřímný osoba, ehm, ehm, která si nezaslouží respektu a je neetická. Tady nejde vůbec o něco židovského, to, to vůbec by mě ani nenapadlo. A tato obvinění jsou velmi směšná, jako to, co říká pan kolega. Naprosto to od, odmítám a doufám, že nebudeme dále tímto nesmyslem mrhat, nebudeme mrhat časem. disonesto, immorale non si può dire. Ano, neupřímný, nemorální, to vlastně nemůžeme mm, o nikom tady říkat. Ale pokud eh, jste neměl úmysl eh, to takto použít, mm, tak doufám, že to pan Wolf teď použil. Doufám, že to slouží jako vysvětlení. Neupřímný, nemorální, to tady zcela jistě nemůže být takto říkáno o jiných kolezích. Pan Dátmar, prosím. Děkuji, pane předsedo, eh, za to, že jste se věnoval této technické poznámce. Eh, ano, máme tady pravidlo 7, 11, eh, pardon, pravidlo 7 oddíl 3, 11 oddíl 3. A rád bych citoval jednací řád. Chování poslanců by mělo být charakterizováno vzájemným respektem. A Eh, ať už pan Smith eh, neadekvátně eh, komentoval, tak otáz je, fakt, že porušil hodnoty a zásady Evropského parlamentu. Ehm, tady máme vynikající příklad ehm, poznámky pana, paní Foxy, kterou pronesla předtím, ale žádost zní, aby předseda požádal pana Smitha, aby byl tedy napomenut. Honorable. Ano, pan kolega Boylen. Paní kolegyně Boylen. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěla bych upozornit parlament eh, na to, že, v prosinci roku 2015 tento parlament hlasoval za usnesení, které vyzývalo, aby byl zbaven funkce mm, a teď je to Děkuji, paní Boylan, děkuji. Děkuji ještě. Jeden eh, kolega a pak už přejdeme k hlasování. Velmi stručně, pane předsedo. Eh, normálně nevstávám eh, a ne, normálně se nenechám rozčílit něčím. Pan Smith je mistrem politicky korektnostní, ehm, ale ehm, pokud řekl něco politicky nesprávného, nevím, takže normálně si nedělám starosti s těmito věcmi, ale v tomto případě si myslím, že to šlo za hranice a myslím si, že by se měl omluvit. Ehm, normálně nebývá tak pošetilý, takže doufám, že, že u, si uvědomí, že neudělá určitě nic ve prospěch své politické strany nebo pro své, pokud tak neučiní. Děkuji. Pan Coben, prosím. Ano, děkuji. Ehm, vidím, že tady jste velmi, eh, velmi živá eh, reakce, ale myslím si, že konec konců eh, to, co bylo řečeno, bylo řečeno, že tady nebyl úmysl, nebyla to spíše politická kritika, ehm, nebyla tady úmysl hm, kolegu urazit. Myslím si, že to bylo právě řečeno, jednalo se o politickou kritiku a nemyslím si, že tím nebyl kolega by měl být se cítit uražen z nějakých rasistických eh, politických důvodů. Myslím si, že tento výraz musí být interpretován tak, že se jedná o čistě politickou kritiku, pokud by to bylo jinak, tak bychom byli nuceni zasáhnout. Ale protože se jedná o čistě politickou kritiku, tak to takto necháme. Děkuji. Bene. Dobře, takže budeme hlasovat.